A nyní máme na programu diskusy o evropské mechanismu stabilitu, stability pardon, a o výzvě k přihlášení kandidátu udělí slovo panu ministru Leškěvičovi. Mr. President, honorable members, Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážený pane komisaři, Evropský mechanismus stability je mezinárodní finanční instituce, která byla zřízena prostřednictvím mezivládní smlouvy. Třeba, že signatáři smlouvy, která stanoví tento mechanismus, těchto signářů je 17 a brzy jich bude 18, členské státy Evropské jedná se o členské státy Evropské unie, tak Evropský mechanismus stability je nezávislá mezivládní instituce a není součástí právního rámce unie. Tudíž je, z toho vyplývá, že Rada není kompetentní proto, aby projednávala záležitosti týkající se ESM a stejně tak není kompetentní proto, aby projednávala zřízení správního soudu ESM, takzvaného ESMATu. Navíc, vzhledem k tomu, že Litva není ani členem Evropského mechanismu stability, tak já nejsem žádným způsobem kvalifikován k tomu, abych se vyjadřoval k této otázce z pohledu člena ESM. Evropský mechanismus stability eh, samotný by byl mnohem kompetentnější pro to, aby reagoval na vaše otázky. Já k tomu mohu říci pouze následující. Chápu to tak, že dle článku 33 smlouvy, kterou se stanoví ESM, eh, je stanovena povinnost řídící rady ESM upravit pracovní podmínky výkonného ředitele a dalších pracovníků ESM a na základě toho můžeme také chápat ustavení správního soudu ESMATu. Kromě těchto ustanovení zde máme článek 18 stanov ESM, kde se říká, že pracovní řád by měl definovat náležité postupy pro řešení stížností jednotlivých pracovníků. Jsou to tedy, je to tedy právě tento pracovní řád Evropského mechanismu stability, který představuje základ pro zřízení nezávislého soudu. Na základě toho, co jsem řekla již na samém začátku, jistě chápete, že já zde nejsem v pozici, kdybych se mohl vyjadřovat k oprávněnosti ustavení takového soudu. Nicméně eh, obecně z pohledu zprávy a řízení je pochopitelně důležité, aby pracovníci ESM měli možnost se obracet se svými stížnostmi na orgán, který bude nezávislý na ESM. Ostatně podobné soudy mají i jiné mezinárodní finanční instituce, jako například Mezinárodní měnový fond, Světová banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Eh, vím, že Evropský mechanismus stability učinil veškeré nezbytné kroky pro to, aby byly minimalizovány náklady na vznik takovéhoto soudu, neboť je to nastaveno tak, že členové tohoto soudu budou odměňováni pouze po každém zasedání tohoto soudu, nebudou to tedy zaměstnanci na plný či částečný úvazek, nebude jim tam plynout žádný takovýto plat. Zároveň se nijak nevylučuje, aby členové tohoto soudu vykonávali jiný úřad s výjimkou nějaké funkce přímo v rámci ESM. Zároveň bych měl říci, že zřízení tohoto soudu ESMATu nebude mít žádné dopady na rozpočet EU. Pokud jde o rozpočet ESM, tak to je přímo v gesci řídících orgánů ESM. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že eh, řídící rada Evropského mechanismu stability zvážila přínosy či nevýhody, jaké by to mělo, pokud by soud pro veřejnou službu Evropského soudního dvora převzal úkoly správního soudu. Jde však o to, že pracovníci ESM nejsou eh, zaměstnanci veřejné zprávy Evropské unie a jakékoliv rozhodnutí převést tuto úlohu na soud pro veřejnou službu Evropské unie by mohlo mít dopad na rozpočet EU těmto stručným, k tomuto stručnému vyjádření už nic dalšího nemám. Jak jsem řekl úvodem, není to záležitost, kterou by měla řešit rada a navrhuji, abyste se tedy obrátili přímo na ESM a jeho řídící orgány. Děkuji. Természetesen sok mindenre kíváncsiak vagyunk, például a bizottság véleményére is. Děkuji, samozřejmě jsme velice zvědaví, eh, co k tomu řekne komise. Udělej slovo panu předsedovi komise Ševčevičovi. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci, pane ministře. Rád bych také začal tím, že poděkuji čtyřem poslancům Evropského parlamentu za jejich otázku, protože to ukazuje, že všichni aktivně projevujeme zájem na vytvoření evropského mechanismu stability. A já také souhlasím s tím, že ESM je kritický nástroj v rámci naší reakce na krizi. Ukazuje to, jakého pokroku je Evropská unie schopná za takovou krátkou dobu. Tento nástroj i nadále e, bude sehrávat důležitou roli ve finanční stabilitě a v naší schopnosti e, řešit e, problémy jednotlivých států, kdyby k ním došlo. Proto komise plně podporuje veškerá opatření k zajištění Eh, provádění co nejlepších nebo stabilních etablovaných opatření při řešení problému. Dnes je důležité eh, zdůrazňovat, jak už eh, učinili poslanci ve své otázce, že ESM je nezávislá mezinárodní finanční instituce mimo smluvní rámec. Komise je pouze pozorovatelem eh, v rámci řízení nebo systému řízení ESM a proto tato odpověď eh, vychází právě eh, z poznatků komise jako takového člena. ESM e má asi 170 lidí a jejich schopnost by měla přispět k schopnosti jejich tedy reagovat na situaci. Eh, například na personální problémy. Eh, administrativní tribunál a ta diskuse mají ESM eh, e umožnit řešit personální otázky a Eh, problémy eh, zaměstnanců nebo stížnosti zaměstnanců eh, podle, nebo stejným způsobem jako u globálních finančních institucí a je to podobné jako ve Světové bance, Mezinárodním měrovém fondu nebo Evropské bance pro obnovu a rozvoj, protože oni mají podobné administrativní tribunály. Personální pravidla a personální řád a mm, Eh, příslušný status už schválila eh, eh, Rada ESM, e což jsou zástupci všech podílnických států a je to v souladu s řídící strukturou ESM, tak jak to bylo stanoveno v implementačních smlouvách. Tady se chvíli zastavím a stručně něco vyjasním. Za prvé, administrativní tribunál má být složen z pěti nezávislých eh, členů, jejichž úlohou bude vyjadřovat se k sporům a personálním eh, sporným otázkám. Eh, tito, takto se vyhneme dalšímu vytvoření právních, tedy dalšího místa ještě před Eh, zařazením před tribunálem nebo po něm. Eh, náklady eh, samozřejmě ponese ESM, ale tyto náklady budou srovnatelné s objemem případů, které budou řešit. Ty platy nebudou srovnatelné s jakoukoliv permanentní pozicí. Ten plat je důvěrný, nicméně bude to eh, vypadat eh, podobně jako u eh, soudců v jiných mezinárodních organizacích a potom tito lidé nebudou mít zákaz mít jakoukoliv pozici, nebo budou mít zákaz mít jakoukoliv pozici v rámci ESM. A samozřejmě pak jsou tady eh, další náklady související s jejich výkonem eh, práce. Proto eh, předpokládáme, že tímto způsobem to nebudou žádné velké problémy. Tyto prostředky nemají žádný rozpočtový dopad a jsou plně eh, v eh, gesti členů ESM. A tím se dostávám k tomu, proč ten administrativní tribunál vlastně je možný. Podle článku 33 smlouvy OSM je možné, aby eh, řídící rada, která zastupuje všechny akcionáři ESM, stanovila podmínky pro zaměstnání řídících pracovníků a všech dalších zaměstnanců. Eh, personální eh, řád a další eh, personální pravidla počítají s vytvořením personál, tedy administrativního tribunálu a je třeba všechny ty dokumenty číst jako celek. ESM se opravdu zabýval alternativou, na kterou poukazovali poslance, například, že by vytvořil tribunál pro v veřejnou službu eh, v EC, tedy Evropského soudního dvora. Eh, e SM ovšem eh, není institucí EU ani agenturou a proto nemá žádný přímý právní přístup k Tribunálu pro veřejnou službu. Aby zaměstnanci ESM mohli takový přístup získat, musela by být dohoda mezi ESM a Evropskou unii. To by pravděpodobně trvalo nějakou dobu, vypadá to, že nějakých 18 měsíců. Jelikož eh, eh, se to týká řady aktérů a nic, eh, není to nic, co by mohl udělat mezi sebou ECR a soudní dvůr. A ten případ by se tím nevyřešil. Zatím nebylo rozhodnuto, jak postupovat. Zatím Eh, nemáme eh, vhodný eh, způsob, jak řešit stížnosti zaměstnanců vhodně. Z hlediska ESM e je nejlepší právní cestou vytvořit administrativní tribunál tak, aby ESM mohl i nadále plnit postupy nebo zásady nejlepší praxe. A já souhlasím s tím, že Eh, řešení eh, personální stížností je určitě věc, kterou eh, nelze rozporovat. Já chápu, že SM se pokusil řádně zareagovat v této věci, ale zůstává nezávislou institucí, jejichž řídící orgány souhlasily s řešením takovýchto vnitřních správních věcí s plným pochopením důsledků svých kroků. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Rád bych eh, poslance informoval, že na konci eh, rozpravy eh, nebudeme přijímat otázky od nezapsaných řečníků a nejsou možné ani modré karty, ale teď pan Elmar Brok. Pane předsedo, pane úřadující předsedo rady, pane komisaři, jsem tak trochu šokován jakým způsobem se v otázce, která má takový význam pro zapojení do komunitárních politik a euro je komunitární politikou, jak tedy tady je osladěno prohlášení komise a rady, ale tento šok je adresován na komisi, protože u rady bych to ještě pochopil. Přece jenom jsem si teď jednoznačně jistý po té, co tady pronesl pan Ševčovič, že využití správního souda by bylo možné. Pringle, eh, rozsudek eh, Pringle říká, že něco takového totiž možné. A teď stojíme před otázkou, kterou jsme kladli. Pro sto lidí zřídit vlastní správní soud to je přeci směšné, když se podíváme, kolik by to stálo. Za druhé musíme říci, tento rok, kdy se uvolnila cesta pro Evropský parlament, protože já jsem v tomto tématu byl také zpravodem, ukazuje, že Evropský mechanismus stability je důležitý, když bude nezávislý a autonomní, ale nelze to propojit a jistě by bylo lepší Kdybychom měli lepší zapojení eh, do komunitární orgánu a do Evropského soudního dvora, kterému bychom měli přiznat vlastní jurisdikci a rozhodování v této otázce. A tady totiž dochází k definování špatného směru a to se tedy divím, že komisaře a Evropská, komise a Evropská rada se chtějí vydat touto cestou. Domníváte-li se, že je to tak levné ve srovnání s rozpočtem Evropského mechanismu stability, no tak to také asi nebude tak drahé, ale v tom případě bychom se neměli zaobírat placením správního soudu, který by měl 100 zaměstnanců a e, to tady mohu pouze opatrně vyjádřit. Když se podíváme na souvislosti se Světovou bankou, to mě tedy opravdu šokuje, to, co tady zaznělo říci, možná, že bychom měli dát sídlo Evropského mechanismu stability ve Washingtonu. To by možná bylo čestnější. Domnívám se, že tady je otázka chybějící politické vůle z jednotlivých členských států Eh, když se to nechá takhle běžet, tak to bude pokračovat si volnoběhem a zažijeme další rozkouskovávání a fragmentaci evropské politiky. Členské státy se přece vyslovily pro unijní politiku. Euro je unijní měnou, ale Tady dochází k stále větší roztříštěnosti, tedy pánové, musím říct, že jsem naprosto šokován a vůči komisi mohu pouze vyjádřit svou hlubokou lítost. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Gualtieri. Grazie, prezidente, ma... Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že i já jsem velice nespokojen tím, co jsem slyšel od Rady a komise v souvislosti eh, na, na, odpovědí na náš dotaz. Ano, jistě, ESM je mezivládní orgán, to víme velmi dobře, ale jestliže chceme jít touto cestou a říci, že Evropská unie nemá co dočinění s ESM a já uh, Opravdu nevím, proč Rada a komise zachází do všech těch detailů, proč nám tady dávají, uvádějí všechny tyhle články a vysvětlují to takto podrobně a zda to bude nebo nebude mít dopady na rozpočet Evropské unie a že kdyby bylo pro dosažení dochody s Evropským soudním dvorem je potřeba 18 měsíců. Tak pokud to nemá co dočinit s Evropskou unii, no tak mm, na to vůbec nereagujme. Protože když toto říkáme a my přece víme, že to souvisí s Evropskou komisí, máme tady euroskupinu a příslušné články smlouvy, které byly změněny a tak dále, tak musím říci, že je opravdu směšné říct, že my nemáme co dočinění s ESM. Není tedy možné se vyhnout první zásadní otázce. Jak je vůbec možné, aby eh, právní soud měl sedm soudců a řešil případy 40 tisíc osob a najednou říkám, že potřebujeme pět soudců, aby řešili problémy stovky, stov, sta osob. To je hrozné plítvání zdrojů našich, našich přispěvatelů. Kdo, kdo bude řešit tedy tento mandát? Říkáte, že, že Evropský parlament ne, ten s tím nemá co dočinění, národní parlamenty pochopitelně také ne, tak kdo to bude kontrolovat tento orgán? Musím říci, že na jedné straně je dobrá, je to mal, drobná epizoda, ale na druhé straně to vůbec drobná epizoda není, protože to je znepokojivý trend, kdy, který tady vidíme. Když jsme tady dělali změnu 136, tak jsme jasně říkali, že toto je cesta, kterou bychom se neměli vydat. A bylo to jasně řečeno i v závěrech rady. E, cesta by měla být progresivní integrace progresivní zakomponování ESM do právního rámce Evropské unie, ne oddálení. Čili je tady, tady tato možnost, kterou ostatně zmínil i pan místopředseda Ševčovič, že by, se, že by zde byla možnost eh, tedy využít soud pro veřejnou službu a opravdu je nepochopitelná volba členských států autorizovat tento nový orgán. Je to skutečně nebezpečné, to, co tady slyšíme a názor, to, co tady říká rada. Pět soudců na sto osob, že to bude představovat úspory. A na druhé straně máme sedm soudců, kteří řeší případy 50 tisíc osob. Tak to je rozumné využití rozpočtu Evropské unie? Ehm, samozřejmě je zřejmé, že ne všichni členy EU jsou členy ESM, ale na druhou stranu všichni členové ESM jsou členy Evropské unie. Čili já bych chtěl jednoznačně říci ne, tohle my nebereme a Evropský parlament tohle to určitě akceptovat nebude. E, my budeme tedy apelovat na členské státy prostřednictvím spolupráce s národními parlamenty, aby nastavili takovou politiku, která e, bude jednoznačně odsáhle, odrážet to, kudy by se měla vydat zpráva celé Evropské unie. Most Gigol. Děkuji mnohokrát. Pan Giegold. Eh, ano, pane předsedo. Nejprve musím tedy také vyjádřit své podivení nad tímto postupem 100 zaměstnanců a pět osob na tribunálu, aby řešili pracovně právní otázky. Přitom máme Evropský soudní dvůr a tam máme specifické gremium pro řešení pracovně právních záležitostí. A odpovědi, které tady zazněly na naše otázky, proč je to nutné a proč je to nutné touto formou, proč to musí takto narůstat, dostaneme od radu informaci, no obraťte se prosím pěkně na ESM, ale to je v naprostém rozporu s přísliby, které nám rada dala, když ESM byl zakotven do evropských smluv když se podíváme na 24. a 25. března 2001, tam jste nám slíbili, tehdy jste nám slíbili, že Evropský Parlament bude dostávat jak z Rady, tak z Komise pravidelné informace o práci ESM. To znamená, že vy jste tenkrát převzali odpovědnost informovat nás a vlastně uh, nám skládat účty a teď nás odkazovat zpátky na ESM, tak prostě nedostav, nedostojíte své odpovědnosti, kterou jste nám tenkrát dali. A ESM eh, chcete dát do pozice mezi vládního orgánu. V roce 2013 jsme v ekonomě měli pana Recklinga jako hosta a tady se dále posunovalo Pan Regling se bránil přesně odpovědět na naše otázky a dávat nám přesné informace a odkázal nás zase na euroskupinu. A tady se tedy kouše kočka do ocasu. To tedy znamená, že já od vás očekávám naprosto jasnou výpověď jako rady, jak je to možné, že tady chcete zřídit nějaké nové grémium a od komise žádám, aby nám písemně předložila informaci o tom, jaké postupy budou aplikovány proto, aby fungování tohoto tribunálu mohlo být usídleno do luna Evropského soudního dvora, daňový poplatník by spořil peníze a Evropa by se nestala zónou intergovernmentalismu, čili vládních dohod. Děkuji vám. Uh, takže nemáme tady více řečníků za jednotlivé politické skupiny a proto uděluji slovo panu místopředsedovi komise Ševčovičovi. Prosím pěkně. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Myslím, že tady jde o otázku eh, instituce, která byla vytvořena eh, velice rychle. Velkým tempem. A je to obrovská mezinárodní finanční instituce, která eh, musí eh, velice eh, pečlivě zajistit, aby každý krok, který přijímá, byl v souladu se zákonem a s osvědčenými postupy, kterými se řídí práce podobných mezinárodních finančních institucí. Myslím tedy, že z tohoto pohledu chápu, proč jsem e přistoupil k vytvoření tohoto administrativního tribunálu. Protože eh, tady eh, jinak by to nebylo eh, podle osvědčených postupů a nebyl by tam orgán, který by řešil stížnosti zaměstnanců nebo mm, rozpory, které by vznikají v souvislosti s ESM. Zároveň musím srovnat práci administrativního tribunálu a za jeho zaměstnanců s prací eh, příslušného orgánu Evropského eh, soudního dvora, eh, který se vztahuje na 50 tisíc evropských zaměstnanců. Tady máme zcela jasný obrázek ohledně toho, že aby eh, mohl eh, Evropský eh, soudní dvůr pokrývat ještě těchto 100 zaměstnanců navíc, aby to bývalo bylo nejlepší řešení. Možná, že by to trvalo nějakou dobu a myslím, že ale to, že se SM snaží to řešit co nejefektivněji, nejlevněji bychom si měli, to bychom si měli vážit. A také to neovlivní jakkoliv rozpočet, to je také třeba zdůraznit. Ale myslím, že jako trvalé řešení bychom měli ESM ehm, nabídnout eh, zahájení eh, přípravných prací ohledně toho, jak eh, případy stížností zaměstnanců by mohl řešit Evropský soudní dvůr. Je tady možnost podepsat dohodu mezi ESM a Evropskou unii a samozřejmě můžeme vám ehm, poslat eh, podrobnosti k právním eh, požadavkům na takovouto dohodu. Ale už teď si dokážu představit eh, z té analýzy, kterou jsme zatím učinili, že by se mohlo jednat o proces, který, jak jsem říkal úvodem, by mohl trvat až 18 měsíců. Takže by hodně záviselo na rozhodnutí členů správního, tedy mm, řídící rady SM jestli eh, bude chtít postupovat tímto eh, směrem nebo ne. Já doufám, že eh, oni uvidí, že taková možnost by byla rozumná. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych teď už nemohl eh, udělit slovo ještě jednou panu Brokovi, eh, ale eh, chtěl bych dát slovo panu zástupci rady. Mr. President, uh, honor... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Děkuji vám za veškerá vaše vyjádření. Chci vás ujistit o jedné věci, a to sice veškeré vaše poznámky, vaše připomínky předám svým ministerským kolegům. E, vypadá to, že rozhodnutí ustavit správní soud nabízí ochranu práv zaměstnanců ESM náležitá pracovní ochrana je velice důležitá. Na národní úrovni máme pracovně právní legislativu, kterou vynucují, prosazují národní soudy. U mezinárodních institucí, finančních institucí či jiných potřebujeme jiná opatření. ESM se rozhodlo, že zřídí správní soud ESMA. Toto je rozhodnutí, které učinili řídící orgány ESM. ESM však nevylučuje možnost, obrátit se na Evropský soudní dvůr, aby, se, eh, aby jako kompetentní soud začal fungovat právě soud pro veřejnou službu. Ale, jak jsem již řekl, toto je rozhodnutí, které učinili řídící orgány ESM. Jsem přesvědčen, že ESM a jeho řídící složky náležitě vyhodnotili všechny relevantní faktory předtím, než se rozhodli ke zřízení správního soudu ESMA. Zároveň však vezmeme v potaz veškeré názory, které zde vyjádřili vážení poslanci této sněmu. A nyní, vzhledem k tomu, že to je zřejmě mé poslední vystoupení zde jménem Rady, tak bych rád využil této příležitosti a všem vám poděkoval za vaši trpělivost, za vaši pozornost, jak během této rozpravy, tak také za vaši spolupráci během celého litovského předsednictví Rady EU. Děkuji. Mi is Děkujeme vám. A děkujeme předsednictví a zazněly kritické hlasy. Přesto se domníváme zde v Evropském parlamentu, že litevské předsednictví se aktivně účastnilo našich diskusích a za to vám velice děkuji. A tím uzavírám tuto rozpravu a doufám, že eh, v nastávajícím volebním období se nebude muset znovu diskutovat o otázkách evropského mm, mechanismu stability. Evropská unie je dostatečně komplexní a svízelná.